Mam ogłoszenie do Państwa. Pod oświadczeniem pisemnym numer 26. Písemné prohlášení 26 lomeno 2011 předloženo Oktáviem Sarbem, Elizabet Jegle, Romeva i Rueda a Janušem Vojčechovským. o řízení populace psů v Evropské unii. To prohlášení bylo podepsáno většinou členů parlamentu a podle článku 123 jednacího řádu je předáno adresátům a zveřejněno ve schválených textech z dnešního zasedání. Jména signatářů budou uvedena v zápisu z dnešního jednání a proto bych chtěl poprosit paní Sarbu, aby se vyjádřila. Je to autorka, jedna z autorek písemného prohlášení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, paní Valeán, paní Jegle, panu Vojtěchovskému a panu Romeva i Rueda. Děkuji všem kolegům, kteří spolu podepsali díky vaší pomoci. Otázka eh, bezprizorných psů nalezne v Evropě řešení. Děkuji, kolegové. Začneme hlasovat. První bod je, je dohoda mezi EU a